Der Přichází pan předseda. Pane sehr geehrten Damen und Vážené dámy a pánové. Prosím pěkně, posaďte se. Vážené dámy a vážení pánové, dnes v noci zemřel náš dlouholetý